A nyní přecházíme k dalšímu bodu našeho programu, což je nedáv... to se týká nedávných útoků sekty Boko Haram Nigerii. Nyní dávám slovo autorům, především panu Predovi na minutu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Přesně před rokem jsme se tady zabývali otázkou eh, Boko Harama v Nigerii eh, v případě naléhavého usnesení. Mezitím dochází ke zvyšování ozbrojených útoků a dalšímu násilí způsobovaných touto sektou, která vraždí soukromé eh, civilní obyvatelstva. Musíme vyžadovat okamžité osvobození dívek, které byly uneseny eh, a, odsou, a toto bylo odsouzeno veškerou mezinárodní komunitou. Je třeba učinit přítrž řádění islamických skupin a nejenom v Nigerii vidíme, že šaman Mali eh, tady eh, páchá zločinné skutky a je třeba, abychom apelovali na všechny země, kde k tomu dochází, aby skončili s těmito praktikami. Pan Michel, paní předsedkyně, islamická, islamistická eh, skupina Boko Haram mm, páchá zločiny v zemi a my odsuzujeme veškeré tyto zločiny, které se páchají na civilním obyvatelstvu a zejména odsuzujeme u nás dívek. Tyto odsuzování hodné činy musí být postaveny před soud, před spravedlnost. Víme, jak tady dochází také k prodávání drog zločineckým organizacím vytvářejícím si své sítě a evidentně dosud náš tlak nestačí. Otázka bezpečnosti musí být propojená s rozvojovou politikou a s investicí do zdravotnictví a vzdělanosti za zapojení všech mezinárodních a regionálních organizací ale domnívám se, že nikdy nedojde k opravdové mezinárodní politiky bez vojenských kapacit, které v případě nutnosti musí vynucovat toto i silou. Děkuji mnohokrát a nyní pan Tanok. Děkuji paní předsedkyně jednom nedávném velmi, eh, velmi agresivním eh, útoku Boko Haram byly, bylo zabito 44 lidí a spáleny tři kostely. Boko Haram eh, je skupina přesvědčená, že západní vzdělání je hříchem a odsuzuje zejména vzdělávání mladých žen a náboženských menšin v Nigérii, zejména křesťanů. Boko Haram je e, součástí teroristického hnutí, které se rozšiřuje přes Sahel od Magrebu přes Somálsko až na Blízký východ, kde jsou skupiny jako ISIS, až po Afghánistán a Pakistán, kde funguje Taliban. OSN musí konečně začít prosazovat e, příslušnou mezinárodní politiku e, USA, EU, Ruska a Číny, těch všech, kteří mají zájem na boj s globálním terorismem. Musíme se na tento fenomén fenomén zaměřit v celosvětovém kontextu spíše než tak rozdrobeně, jako to děláme do posud. V zemích jako v Nigerii, kde 70% žije v podstatě za jeden dolar za den, jsou eh, se objevují malé skupiny extremistů, které zneužívají, eh, zneužívají situace jednotlivcům. Kromě toho eh, je v Nigerii endemická korupce, je to velmi slabý stát, který si nemůže dovolit silnou policejní, policejní sílu a Boko Haram tam prospívá, destabilizuje tuto zemi a způsobuje problémy křesťanským a jiným menšinám. Reakce vlády musí být adekvátní. Děkuji vám, kolegové, prosím, posaďte se v tichosti, tak abychom mohli pokračovat v rozpravách. Lambert, Jean, aveți un minut Slovo má paní Jean Lambert na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Myslím si, že začátkem tohoto roku jsme byli svědkem eh, toho, jak byl svět otřesen eh, těmi eh, únosy Boko Haram a útoky na občanskou společnost v Nigérii. Lidé, kteří podporují vzdělávání chlapců i dívek Protože ty útoky eh, Boko Haram nejsou jenom eh, proti dívkám. Lidé, kteří chtějí změnu v Nigérii, lidé chtějí eh, pokrok proti Boko Haramu, kteří chtějí odpovědnost vlády a odsouzení těch, kteří odpovídají za ty ohavnosti. My samozřejmě vyjadřujeme soucit přátelům a rodinám nejenom dívek z Čebabu, ale všem eh, těm, eh, kteří mají odlišné náboženství, kteří byli uneseni, eh, zraněni a zabiti za ta léta a Boko Haram a kteří často, která je často podporována státem a který umožní, že se z nich stává cíl takové to nenávisti. Nigerie je největší ekonomikou v Africe a má obrovské rozdíly mezi mezi severem a jihem a panuje tam velký, eh, velká nejistota, mezi, eh, tedy eh, velká nedůvěra vůči vládě. Lidé s, s ní potom nebudou dělit o informace, necítí se ochráněni a stát proto nereaguje takže podporujeme kroky, eh, které podnikla eh, řada států na pomoc Šebab, ale eh, doufáme, že bude ještě tady koncentrovanější reakce nigerijské vlády spolu s vládami odinut. Paní McIvin, minutu prosím. Děkuji, paní předsedající. Eh, téměř 100 dnů uplynulo od zmizení těch dívek a já myslím, že dnes eh, bychom měli podat eh, závazek, že budeme vést kampaň, dokud nebudou propuštěny a nedopustíme, aby to zmizelo z titulních stran. A souhlasím s Jean Lamberts, že musíme tahnout za jeden pro vás, musíme apelovat na nigerijskou vládu, aby udělala všechno, co je možné, aby zabránila tomuto. Musíme toho dělat ještě více. V MDG jsme se zavázali, že každé dítě by mělo získat vzdělání, ale v roce 2015 se zdá, že budou tisíce škol v Nigerii uzavřeny kvůli teroristickému útoku. Teď eh, se bavíme o tom, čím nahradit rozvojové cíle tisíciletí. A eh, Podívejte se, školy jsou součástí toho, o čem hovoříme. Eh, Bývalý britský premiér Gordon Brown a jeho manželka a Sara přišli s iniciativou, eh, které podporují eh, bezpečné školy a dávají to na popředí v pořadu jednání v mezinárodních organizacích. Uvědomme si také, že letos si budeme připomínat 25 let od podepsání omluvy OSN o právech dítětech. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom se postarali o to, aby každé dítě dítě, mm, aby práva každého dítěte byla respektována. Eh, Děkuji vám, eh, vážení kolegové, eh, prosím, pokoušejte. se Prosím, pěkně posaďte se. Un minut. Doamna Senra, aveți un minut. Gracias. Děkuji. Znovu v ať už v případě jednoho mm, konkrétního člověka, v případě víry i jiných případů, tady vidíme, jak se postupuje a praktikuje násilí a zabraňuje se dívkám a hochům, aby chodili do školy. Žádáme okamžité osvobození unesených dívek. Žádáme, aby okamžitě mohli chodit do školy. Oni i další děvčata. S hororem, hrůzou musíme konstatovat, jak v případě konfliktu se zneužívají ženy jako trofeje, jako objekt. Chci vyjádřit naše pohoršení a volat potom, aby zesílil boj za rovnost, rovnoprávnost a práva žen na celém světě za jakékoliv situace. Děkuji vám. Děkuji a slovo má zástupce politické skupiny paní Maria Gabriel na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Poselství našeho usnesení jasné. Je třeba okamžitě zastavit násilí. Unesené dívky musí být okamžitě osvobozeny. To je zpráva, kterou vysíláme teroristické skupině Boko Haram, ale je to také zpráva pro nigerské vládní orgány, A by skoncovala s nefunkčností svého působení. Na národní úrovni je třeba provádět reformu bezpečnostního sektoru a sektoru spravedlnosti aby bylo možno potírat terorismus za respektování mezinárodního práva a lidských práv. Za druhé, regionální spolupráce. Víme, že část financování Boko Haramu pochází z obchodování s drogami a obchodování s lidmi za pomoci sousedních států je třeba, aby se více sdíjely informace. OSN e Africká unie musí přejít k činům. Regionální spolupráce je o to důležitější, že Boko Haram ohrožuje i sousední eh, státy. Prostě vraťte nám naše dívky. A nyní paní Gomeš. Stein kampaně turista. Děkuji Boko Haram má jednoznačně napojení na al káidu a vede teroristickou kampaň proti nigerské populaci, eh, což má katastrofální efekt na populaci jako takovou, vede to k humanitární krizi. Od začátku těchto konfliktů na začátku roku 2014 bylo zabito tisíce lidí. Jsou to zločiny proti lidskosti, které je potřeba vyšetřovat a potrestat jak na úrovni eh, Nigérie, tak na úrovni mezinárodního společenství. Nigérie spadá pod římský statut. Mezinárodní společenství pak musí učinit vše, co je v jeho silách, aby chránilo tamní populaci, zejména ženy a dívky, které se často stávají cílem eh, aktivit Boko Haram. Ale je potřeba také řešit ten eh, zásadnější problém v Nigérii, což je například korupce v armádě a ve státní správě musíme eh, řešit otázku zneužívání příjmů z ropy, což jsou přesně věci, které vedou k další radikalizaci v Nigérii. Je velice důležité, abychom bojovali s příčinami těchto problémů. Děkuji mnohokrát, paní Bleber, na minutu. Děkuji, paní předsedající. Utrpení křesťanů v eh, severní Nigérii je hluboké. Boko Haram eh, eh, vraždí a drancuje v posledních dvou měsících stále dále. Útočí na vesnice, pumové útoky na často navštěvovaná místa nebo na křesťanské cíle. A také jsou tady takzvané tiché vraždy. To jsou jednotliví křesťané, často předáci nebo starostové. Jsou systematicky chladnokrevně vražděni vraždění. Ehm, důvěryhodné místní zdroje eh, neustále poukazují na rostoucí počet jednotlivých křesťanů, kteří jsou takto eh, mordováni a eh, odkud se nedostanou do ehm, zpráv. Mezitím Evropská unie zařadila Boko Haram na seznam teroristických organizací. Kromě toho apeluji na radu, aby důrazně a soustavně ehm, se obracela na nigerijskou vládu, a protože nelze lze hovořit o náležité ochraně eh, křesťanského společenství v Nigerii a je tady eh, strašné násilí ze strany eh, Boko Haram. Já očekávám od EU, že se jako společenství práva zasadí a postará o práva nigerických křesťanů. Děkuji. Domnul Belder, acceptați... Pan Be- pane Beldre, akceptujete modrou kartu? De la domnul Čarnečky. Od pana Čarneckého. Eh, paní předsedající, eh, já bych se rád zeptal eh, pana poslance Beldra, jestli má za to, že případné sankce vůči nigerijské vládě by mohly vést k skutečné válce té vlády s touhle sektou, protože mám ten dojem, že vláda v Nigerii buď není schopná nebo nechce podniknout reálné kroky proti této strašné eh, sektě, eh, která eh, ničí nejenom ženy, ale i muže a děti. Děkuji, vážený kolego Čarnecký. Máte zcela pravdu, že se musíme zasazovat o, o tedy, že nám musí ležet na srdci jednání nigerijské vlády. Máme z důvěryhodných zdrojů, že Eh, vojsko je eh, infiltrováno příznici Boko Haram a negarejší křesťané už mají důvěru akorát eh, už nemají důvěru v schopnosti nigerijské vlády zavést pořádek. Takže opravdu jde o to, aby opravdu zavedli sankce proti takovéto vládě luați loc în liniște pentru a putea continua. Drazí kolegové, prosím pěkně, zaujmejte svá místa v tichu, abychom mohli pokračovat v diskusi. Slovo má paní Barandika. Děkuji vám, paní předsedkyně. Připojuji se k odsuzování únosu dívek v Nigerii. Znovu jsme viděli, jak vypadá sexuální násilí na dívkách používané jako prostředek války fundamentalismus Boko Haramu a teroru, který způsobuje třeba odsoudit, ale já chci odsuzovat ještě něco víc. Nigerio, o, Nigerii od roku 2000 13 nejbohatší zemí Afriky. Má vyšší HDP než Jižní Afriku. Má kvetoucí průmysl, například v oblasti telekomunikací, ale 60 obyvatelstva žije za méně než jeden dolar denně. Je třeba potřít veškeré směry extremismu, které existují v této zemi a skoncovat s nelidskostí Boko Haramu, ale také je nelidské, že tak bohatá země eh, je na jednom z posledních míst v dodržování lidských práv při rozdělování eh, nerostného bohatství a majetku musí jít místním občanům kteří mají právo na důstojný život. Žádám okamžité propuštění dívek. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Hautala na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně Eh, případ těchto dívek eh, je naprosto otřesný v tom smyslu, jakým způsobem se ničí práva žena dívek po celém světě. Je potřeba, abychom vyvinuli aktivitu na všech úrovních, abychom s tím něco udělali. Je to případ například jako Malály, která se stala obětí Talibánu, která momentálně je v Nigérii a řekla vůdcům Boko Haramu, nepoužívejte islám, nezneužívejte islám pro své vlastní účely. Malála tím zaujala celé mezinárodní společenství. Případ těchto dívek je zejména podstatný kvůli tomu, že chceme hájit práva žen a dívek. Ráda bych upozornila na to, že zvláště problematické v této oblasti je, že ženy a dívky nemají vlastně ani právo na sexuální svobodu, to se porušuje na celém světě a já doufám, že Evropská unie bude dále pokračovat ve své mezinárodní snaze, aby zajistila, že každá dívka, každá žena bude mít právo rozhodovat o svém vlastním tělu, o svém vlastním životě a že nebudou jaksi objektivizovány a nebudou pouze sexuálními otrokyněmi takovýchto organizací musí i oni mít právo na důstojný život. Mezinárodní pozornost musí v Nigerii zůstat tak dlouho, dokud se tyto dívky nevrátí domů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Quietly. Kolegové, prosím vás pěkně, zaujmejte vaše místa v tich v klidu, abychom mohli pokračovat v diskusi. Prosím, posaďte se. Paní Ignacio Korau na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Na začátku roku 2014 útoky fundamentalistických džihadistických organizací eh, se zvyšovaly. Nigérie je bohatou zemí, ale miliony lidí žijí pod hranicí chudoby. Eh, připomínání zásad svobody patří k zásadním hodnotám našeho parlamentu. Vidíme, jak se zhoršily životní podmínky v Nigérii. V roce 2009 došlo k vytvoření Boko Haramské skupiny, ale možná, že jenom náhodou, že francouzi a Britové posílali vojáky do Afriky i zbraně. Eh, je tady organizace Trust Fund, která sbírá peníze pro Boko Haram a táže se, zda by se nemohl konečně Evropská unie zajímat o to zastavit tyto finanční toky Boko Haramovi. Děkuji mnohokrát, pan Sinadinos. Děkuji. Mezi eh, eh, řeky a zbytkem Evropské unie je toho spousta společného a pokud se podíváte na Nigerii, eh, tak tady je zřejmé, že je tady problém s ústřední vládou a se stylem vlády. V Nigerii zjevně došlo k teroristickým útokům a, a to představuje skutečnou hrozbu. Ale za eh, všemi těmi nepokoji jsou eh, komerční a obchodní a průmyslové eh, zájmy. Vláda zcela zřejmě využívá toho neklidu k vlastním cílům. V Řecku nemáme Boko Haram, ale máme Eh, politiky, kteří eh, nejsou eh, schopní vládnout a soudce, kteří nejsou schopní soudit. A pokud jde o zlatý úsvit, tak jejich šéfové byli posláni za mříže premiérem Samarasem. A to je neústavní podle úmluv OSN a to není Nigérie. Prosím, to je Řecko. Pan Venta na minutu. Domnul Venta. Okay. Paní předsedající, Paní předsedající, usnesení Evropského parlamentu k situaci v Nigerii je důležitá a proto ji e, pod poruji. Násilná činnost Boko Haram nejenom zabíjí, ale také ničí vzdělání a kulturu. V květnu bylo uneseno více než 200 děvčat a teď mohou být prodány jako otrokyně. A většina nás v parlamentu tady nejsme jenom poslanci, ale také e, rodiče a děti jsou celý náš svět. Je třeba, aby e, unesené e, žačky byly vráceny do svých rodin. Je třeba jednoznačně rozhodně spolupracovat, je třeba spolupracovat, aby spolupracovala nigerijská vláda, OSN a organizace Africké jednoty. Je také třeba poskytnout veškerou pomoc rodinám unesených. V dlouhodobé horizontu by Evropský parlament měl Eh, eh, podniknout kroky na podporu eh, bezpečnosti, stabilizaci a dodržování lidských práv v Nigerii. Děkuji. Madame Kienge. Signora Presidente, Madame Kinge, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové jak je možno vymítit ignoranci. Vždyť to je důvodem chudoby. Tak pravila Rinta Moltančíny. Jméno Boko Haram můžeme přeložit tímto způsobem. Ehm, západní vzdělání je hřích Ženy, práva žen, práva každého člověka na vzdělání jsou základním právem, protože přístup ke vzdělání umožní další práva náležející lidem a protože se musíme zasadit o to, aby se dívenky mohly vrátit domů a aby se porazil Boko Haram paní předsedkyni. Navrhuji jako kandidátku za Sacharovou cenu eh, pro příští rok matky těchto dívek, které projevují velkou odvahu jejich iniciativě Bring Back Our Girl. Paní Doc na minutu. Micro. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Této debaty se účastní velmi ráda. Jsem ráda, že se zaměřujeme na osoby, které trpí persekucí eh, kvůli její víře. Případ eh, únosu těchto dívek v Nigerii je velmi vážný. Se spožděním eh, se tak dostala situace v severní Nigérii do popředí světových událostí, kde dochází k masakrování křesťanů a jiných náboženských menšin Boko Haramem. Společně s kolegou Beldrem jsem v nedávné době přivítala eh, křesťany z Nigérie zde v Evropském parlamentu. Jeden člověk zde vyprávěl svůj příběh, když Boko Haram přišli k němu domů, eh, tak spal a řekli mu buď se zřekneš svého vyznání a nebo budeš zastřelen a když ten člověk odmítl, tak ho zastřelili. A pak eh, jeho žena chtěla od ostatních, chtěla od ostatních ve vesnici pomoc, aby ho dostali eh, do, eh, do nemocnice, nicméně zjistila, že nikdo jiný ve vesnici nepřežil. A takových příběhů je v Nigérii tisíce. Jsou to muži, ženy, celé rodiny, které jsou cíly útoků kvůli jejich vyzvání, vyznání. To není správné. Je potřeba, aby tento parlament měl odvahu toto odsoudit,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 Paní předsedkyně, paní komisařko Boko Harama eh, vraždí občany v Nigérii. Eh, tato skupina už od svého založení páchá zločiny. 14. dubna odnesla, eh, pardon, unesla takřka 300 dívek ze severní oblasti země my nemůžeme udělat nic jiného, než eh, smutně přihlížet k tomu, co se děje a eh, apelovat na skoncování s tímto násilím. Nemáme tam dostatek diplomacie na místě, ale je třeba, aby se vojensky zasahovalo zcela cíleně proti těm, kdo páchají toto násilí. Musíme hovořit jedním hlasem, aby se již nikdy více nemuselo takovéto násilí opakovat. Máte slovo na minutu, prosím. Mr. Mayer. Pan Mayer, máte minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Boko Haram znamená v překladu knihy jsou hřích, vzdělání je hřích. A patriarchát, který tady ukazuje svou pravou tvář, to je nejenom patriarchát, ale radikální islám. Toho si musíme být vědomi. To, co tady zažíváme, je působení jedné z nejterorističtějších skupin. Zločiny této skupiny v posledních měsících byly hrůzné a vyvolávají zděšení v celém světě. Jdou až na kořen našeho pobouření bylo tady zavražděno mnoho lidí, což nás děsí až do morku kostí. Je třeba, abychom tvrdě proti této skupině postupovali. Děkuji, děkuji mnohokrát paní Gedigerde Odenberg. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Brutální teroristické útoky Boko Haram, které se dělají na severu Nigerie, destabilizují celý region od roku 2010 S útočí na veřejné instituce, školy a kostely a stálo to život tisíce lidí, včetně dětí. V dubnu tohoto roku bylo uneseno přes 200 děvčat ze státního licea a jejich útok není, jejich místo pobytu není známé Vede to k humanitární krizi v eh, zemi a 10 tisíc lidí uteklo do sousedních zemí. Eh, k napravení eh, situace bude třeba bojovat s chudobou, s dalšími problémy a zavést důvěryhodný soudní systém. Nigerijské úřady musí zabezpečit bezpečí pro své mm, obyvatele a říci ne činnosti islámské bojůvky. Thank you. Děkuji, procedura Catch the Eye je tímto ukončena. Kolegové, prosím, stižte se. Slovo má paní komisařka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážené poslankyně. I nadále si děláme velké obavy o situaci v Nigérii, kde eh, v nedávné době do, došlo a dochází nadále k násilným útokům na populaci. Eh, vysoká představitelka Kathy Ashtonová důrazně odsoudila zabíjení stovek civilistů a únos více než 200 eh, školaček ze státu Bolno, Borno. Eh, vyzýváme po okamžitém a bezpodmínečném propuštění těchto školaček a chceme, aby odpověd, ti odpovědní za tento únos byli přivedeni ke spravedlnosti. Ehm, soucítíme s rodinami těchto dívek, které nechtějí nic jiného, než zajistit, aby se jejich děti vrátili domů. Paní předsedkyně, já už se vůbec neslyším. Kolegové, prosím, stište se. Násilí v Nigerii si žádá velké oběti od populace. Promiňte, paní komisařko, říká paní, řeš, eh, paní předsedkyně. Prosím vás, kolegové, respektujme, respektujme paní komisařku. Eh, Prosím, stište se v sále, abychom mohli tento bod dokončit a začít hlasovat. Násilí v Nigerii si eh, bere velké, velké oběti na populaci. Od roku 2009 eh, toto násilí stálo více než 5 tisíc životů způsobilo to, že 500 tisíc lidí je nyní interními uprchlíky a, byli, a zničilo stovky škol a jiných eh, státních budov a zdevastovalo tak už dost, slabou, už dost slabé hospodářství na severovýchodě země. Kromě toho od začátku tohoto roku dochází k útokům téměř každým dnem a od ledna 1500 až 2000 osob, nevinných osob, přišlo o život. Evropská unie vedla Boko Haram jakožto teroristickou organizaci a vede ji tak od minulého měsíce jeden den poté, co ji jako takovou označilo OSN. Tím vyjadřujeme eh, svůj záměr potírat tyto nepřijatelné zločiny této skupiny, které jsou páchány jak na křesťanech, tak na muslimech. Základní příčina radikalizace a násilí e, bude i nadále řešena prostřednictvím e, Evropského rozvojového fondu. Tento nový fond zaměří svou činnost konkrétně na sever této země, bude podporovat zdravotnictví a energetiku. Evropská unie e, je rovněž přítomna v Nigerii prostřednictvím humanitární pomoci, která poskytuje 5 milionů euro pro severovýchodní státy, zejména v reakci na eh, pokračující potravinovou krizi. Z politického hlediska jsou na vrcholu našeho seznamu priority nadále lidská práva. Eh, Mimo jiné se o ní hovoří také na pravidelných ministerských zkůzkách. Možné porušování lidských práv, ke kterým dochází ze strany nigerijské armády, musí být prošetřena a e, jejich pachatelé musí být e, přivedeni k odpovědnosti. Evropská unie podporuje nigerijskou vládu a nigerijský lid v boji proti terorismu a násilí, podporuje právní stát a lidská práva. Spolupracujeme s nigerijskými úřady na tom, abychom ukončili tento cyklus násilí, a to celou řadou opatření, včetně mimo jiné souvislého politického dialogu a cílené pomoci, kdy se zaměřujeme na základní příčiny tohoto násilí. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. de de... Dostali, dostali jsme šest návrhů usnesení. Uzavírám tuto diskusi a děkuji vám mnohokrát.